chers collègues, la séance est ouverte. S'il n'y a pas d'objection, l'agenda est réputé adopté. Pokud nemáte námitek, pořad jednání považujeme za přijatý. Připomínám, že rozhodnutí koordinátoru z 21. února um, bude také součástí našeho jedné. Pokud nemáte námitek, budu pokládat toto, eh, tato rozhodnutí za přijatá. Eh, a pak přejdeme do části hlasování. Prosím, eh, pojďte za, zasaďte svoji kartičku do hlasovacího zařízení, abychom si mohli udělat simul, simulované hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Paní Toma, prosím, kde máte kartičku? No, je to Mezinárodní den žen, tak proto. Très bien. Scrutin est clos. Končím hlasování. E, krásná většina. Že, e, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Výborně. Budeme tedy hlasovat o e, právě Daniele Viotyho. Bon anniversaire. Já bych vám rád popřál vše nejlepší k narozeninám. Grazie Presidente. Spe spero che la Commissione mi faccia un regalo. Ja, yeah, chers collègues. Vážení kolegové, kompromis jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Člo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 3. Kompromis 3. Pro, proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, návrh 40. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? E, není to jasné? E, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 hlasů pro. Bon, Přijato. Eh, pozměňovací návrh 41 to byl. Eh, nyní kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 4? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 17 proti 12. 53. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 hlasy, 16 proti 14. To byla tedy 55 a nyní kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se?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 na vrch 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 99, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 125, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, kompromis 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 134 Eh, hlasujeme po čtyřech částech a ústní pozměňovací návrh k první části. Ústní eh, návrh také ke třetí části, je tam ke třetí části, ale hlasujeme i o dalších částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třetí část. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 136. S ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 138. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Třetí část. Kdo je pro? E, ověříme elektronicky. Druhá část. Ověření. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 proti 12. Třetí část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. A nyní a revoir. Ještě několik částí 142. Třetí část, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky třetí část 242. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato 17 hlasy oproti 12. Čtvrtá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 17, 17 eh, hlasy oproti 11. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Přijato 21, kdo je pro? Proti? Přijato 22, eh, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 23, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 151, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152, kdo je pro? Proti? Já myslím, že je přijato, ale zah- ověříme, zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 17 proti 15 hlasům, to byla 152, 153, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A u, k úvodním ustanovení eh, pozměvací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, dvojka, kdo je pro, budeme hlasovat odděleně, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 3 eh, vypadává, protože dvojka je přijatá. Eh, čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6, kdo je pro? A pardon, vypadává. Kompromis 24, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato 25, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 21, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. A hlasujeme o celém textu. Ehm, jmenovité hlasování zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 hlasy o proti čtyřem a tři se zdrželi. E, tak to je krásný dárek narozeninám. Félicitations. Blahopřeji. A nyní zavádění nástroje pro rozvojovou a humanitární spolupráci a také pro eh, Evropský rozvojový fond. Ke zprávě kolegy Žordio Soleho návrh jedna, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 9, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování Kde více? Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasy o proti 12. Desítka, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis jedna Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. K 15. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto z 19 proti 12. 17. Eh, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Eh, omlouvám se, říká předseda, vypadává 21. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato 15 proti 14 hlasům, 21 to byla. A nyní 22, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A k celému textu budeme eh, pozměněném znění hlasujeme elektronicky. Zahajuji, končím hlasování. Přijato 26 proti 3. Blahopřeji Žordy eh, Muslému. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci Eh, zpráva paní na základě žádosti Německa, zpráva vodajk paní Kresle, dvojka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, dvojka, kdo... Amendement 2. Návrh 2 k odstavci 2 a novém.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 v německém překladu toho prvního návrhu jsme měli návrh 2 ehm, napsáno. U prvního návrhu bylo návrh 2. E, teď tedy nevím, jestli jste považoval e, první návrh za přijatý, protože v Němčině mi šlo do ucha tedy, že to byla dvojka. Návrh číslo jedna na konci, přichází až na konec hlasovacího seznamu. To je k jako úvodním ustanovení E. A nyní e, čís k Dčku, to bylo schváleno, a návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. E, čili schváleno. E, čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pětka e, je stažen, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedm, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh osm, s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 9 vypadává. Devítka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 10 s technickým upřesněním. Desítka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Dvanáctka se ta vyprava, Třináct, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím, že přijato, ale ověříme elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 17 proti 13 hlasům. Návrh 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A k celému textu jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno 28 proti 3. Blahopřeji. Paní předsedkyně. Vient ensuite... Euh... A nyní hlavního zpravodaje na základě, zpravo, na základě hlasování, který právě, které právě proběhlo. Pan Morrison tady není, omlouvá se. E, čili převod prostředků v souvislosti s fondem přizpůsobení se hlasoval eh, globalizosti. Pana Muresan eh, doporučil hlasovat kladně eh, a zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato 23 hlasy oproti čtyřem. A nyní k dalším částem. Zde jsou úpravy. A dám slovo Richardu Ašvrtovi, který nám předloží svoje doporučení k problematice ombudsmana. Děkuji. Děkuji. Jenom taková malá eh, připomínka. Eh, požádal si o to ombudsman, že tedy tam mm, jde vlastně o jedno stále místo AST7, eh, které se přemění na jedno stále místo AD7. Ehm, mm, v podstatě bychom o tom ani nemuseli hlasovat, ale já přece jenom doporučuji, ehm, abychom to schválili. Děkuji. Merci, Richard Děkuji Richardu Ašvrtovi a nyní jdem s hostinovým zpravodajím. Máte něco? Není tomu tak? A tedy nejsou námitky, budeme tedy považovat tento návrh za přijatý. A nyní se obracím k Monice Holmeier ale vidím, že tady nejsou žádné připomínky k politice v oblasti nemovitostí. Tímto tedy eh, končí hlas, část hlasování. Monika, vous n'avez pas reçu non plus euh... Monika si také nepřeje dále vystoupit, protože jste všechno sdělila výboru, takže příště se vyjádří se výborně a euh, A nyní tedy eh, přejdeme k problematice pilotních projektů a přípravných akcí. Co se týče pro, eh, eh, roz, návrhu rozpočtu na rok 2018 a příštího rozpočtu na rok 2019. Pan Mirsen tady není a dám slovo Danielu Viotimu, eh, který eh, se bude zaměřovat na problematiku rozpočtu 2019, ale zcela jistě připomene také záležitosti k roku 2018. Máte slovo. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Eh, nemám toho tolik, co bych eh, řekl k pilotním projektům pro rok 2001, eh, protože zatím máme před sebou ještě příliš eh, dlouhou dobu, než komise toto posoudí, než se všechno předloží. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat kolegům, kteří odhlasovali předchozí dokument ohledně zaměření rozpočtu pro příští rok. A já budu <clears throat> pracovat stejně jako v případě pokynů. A také co se týče přípravných akcí a pilotního projektu. Toto je koordinační práce mezi všemi poslanci a mezi všemi eh, skupinami a cílem je zareagovat na politické pokyny ze strany komise a také parlamentu. Pan eh, Murean loni odvedl opravdu vynikající práci a já jsem se inspiroval jeho prací. A mohu vám říci, že nyní zohledníme to, co nám řekla komise. My e, budeme zakládat naši práci na posouzení komise, co se týče pilotních projektů. Myslím, že tento výbor, tento parlament může rozhodnout o politických prioritách, ale nemusíme to posuzovat pouze na základě technických pokynů ze strany komise. Vyčkáme toho, co nám eh, řeknou poslanci z jiných výborů, vyčkáme názor ohledně těchto pilotních projektů a přípravných akcí a potom budeme pracovat eh, na základě eh, metody, podle které jsme pracovali do posud. Děkuji vám, pane zpravodaji. A dám také slovo nyní stínovým zpravodajům Monika Odešla. Pan Komel, prosím, chcete se vyjádřit? Chcete se s námi podělit? Děkuji. Já bych jenom rád poděkoval panu zpravodaji, protože tato oblast je velmi důležitá proto, pokud chceme ukázat, že Evropská unie se tedy nedrží jenom nějakých zaběhaných kolejí, ale že můžeme vyzkoušet i něco nového. Potom možná ne všechno, co tam proběhne, eh, vede k všeobecné spokojenosti, ale v zásadě celá tahle ta zkušenost je pozitivní. Děkuji. Pan Depre odešel? Ne, je tady. Chtěl by pan Depre ještě pár slov sdělit své dojmy k přípravě pilotních projektů ve své funkci jakožto tedy stínový zpravodaj, no nejenom jakožto já musím přiznat, že jsem se trošku nesoustředil, tak se nebudu vyjadřovat. Merci, merci. Děkuji. A děkuji také za otevřenost. A paní Neriede, prosím, není tady? Pane Taronte, chtěl byste se vyjádřit? terminer sa conversation téléphonique. Abych, eh, pokud tedy dotelefonujete. Pane Tarante, chcete se vyjádřit? Eh, stejně jako pan Depre. Pan Zoltek tady není. A mm, výborně, tak to uh, jsme zvládli docela dobře via libera, quindi deciderò per conto mio, insomma. Dobře, zdá se, že tady se každý rozhoduje sám za sebe, tak já se rozhodnu tak, jak budu chtít. Ale to je samozřejmě důležité téma a tady máme rozhodovací pravomoc, přípravné kroky a pilotní projekty, které můžeme připravit, můžeme zavést nejrůznější inovace eh, do programu eh, Evropské unie. A myslím si, že je to poměrně důležité a může to pro nás eh, být velmi pozitivní, pokud se nám podaří takto schválit pilotní projekt. A navíc tyto projekty jsou nesmírně eh, zajímavé, protože je tam i návrh, jak se bude kontrolovat efektivita těchto projektů eh, že jsme zaznamenali určité takové pokušení k lhostejnosti. Nes, prosím, Chce, chcete slovo? Ne, že chcete také hodnotit eh, efektivitu eh, zavádění těchto projektů, anebo jenom jejich zavádění jako takové. Prosím. Děkuji. Já si myslím, že ty pilotní projekty samozřejmě všechny, nebo přinejmenším většiny, většina se zach, na, zakládá na nějakém inovativním základě. A na tom základě jsou tedy potom navrhovány a potom um, komise vyhodnocuje um, své priority, které se ale mění třeba v průběhu let. A mm, zde v parlamentu máme jakési právo iniciativy a to potom uh, můžeme iniciovat i tedy prostřednictvím rozpočtového výboru, můžeme takto iniciovat na základě přání eh, občanů a občanek eh, a potom se to prosadí. Takže mm, toto právo iniciativy má tedy hlavně komise a ale také tedy je to i na nás. A potom samozřejmě nějakým způsobem vstupujeme s komisí v kontakt a komise určitě bere v potaz, co také jí navrhují občané prostřednictvím parlamentu. Děkuji. Pan Depré, prosím. Já budu stručný, pane předsedo. Chtěl jsem vám hlavně poděkovat, protože jste řekl přesně to, co jsem chtěl říci já. Ehm, výborně, tak jste mě chtěl podpořit, poděkovat mi, to je hezké. Pokud tedy nikdo další nežádá o slovo, tak se podělím o osobní svědectví. Ehm, co se týče hlasování, tak již od roku 2016 jsme setkali s pilotními projekty, které se týkaly například mobility učňů Eh, a bylo to šest měsíců na to, muselo se velice rychle tedy eh, zjistit, co brání mobilitě eh, učňů v 28 zemí, kde je 28 různých právních systémů a komise na základě toho se zhostila tohoto pilotního projektu a týkalo se to čtyř set milionů v roce 20, pro roky 2000 Eh, až do roku 2019 v programu v rámci Erasmus+, tedy profesní mobilita. Eh, komise tedy předložila 5. října eh, doporučení pro jedinečný statut učňovského školství, aby umožnili mobilitu také do zemí, kde je obrovská tradice učňovského školství, kde je toto školství velmi uh, úspěšné a tím by se, to bylo konkrétně v Rakousku, také to platí o Německu, o Dánsku, Nizozemsku. Eh, a Právě s těmito projekty se dosáhlo velkého úspěchu a díky tomu v dalším VFR bude e, specifický program věnovaný učňovskému školství. A e, pane Vioty, my e, počítáme s vaší pilnou prací, s vašimi expertními znalostmi, Eh, s tím, že tam můžete do roku 2019 zapíšete ty projekty, které vnímáme jako nejslibnější. A nyní bych rád upřesnil, eh, že musíme dodržet termíny, vaše návrhy pilotních projektů v té pri, pre, přípravné fázi musí být předloženy do 12 hodin 26 pardon, 27. dubna, tedy za měsíc a půl, a tyto návrhy musí být předloženy eh, eh, výlučně s novým formulářem e-committee, eh, kde najdete celou řadu pracovních dokumentů k této problematice. Est-ce que, est que la commission euh, souhaite apporter? Přeje si komise něco upřesnit, či nás nějak informovat k hodnocení pilotních projektů? Um, thank you, chair. Děkuji. My vítáme výměnu názorů, která zde dnes proběhla. Mm, průběžné zprávy, kterou komise předložila, si myslím eh, jasně říkáme, že implementace 88 mm, těchto mm, projektů eh, vypadá tedy velmi dobře, byly připraveny pro eh, rozpočet roku 2018 pouze jeden z těch 88 eh, nebude eh, implementován a tři jsou ještě v průběhu přeskumu interního eh, na komisi. Takže já si myslím, že to je tedy opravdu úspěch a to prokazuje kvalitu přípravné práce, kterou odvedli jak zpravodaj, tak služby komise. A já tedy všeobecnému zpravodaji pro rozpočet 2019 přeji všechno nejlepší a s, za komisi mohu slíbit, že zase jej plně podpoříme, jak jsme to ostatně dělali i v minulých letech. Děkuji a nyní tedy eh, vidíte, že se nám daří pracovat poměrně rychle. Eh, měli jsme skončit hlasování v 10 hodin a přejít k návrhu rozpočtu parlamentu na základě návrhu Polaru Biga eh, v 10.15. Teď máme trošku předstih, což není vůbec špatné. Dám slovo Polu Rybigovi eh, eh, v jedné části, která bude otevřená a pak bude následovat část in camera. Pane předsedo, pan, pane zpravodaj, máte slovo. Já bych chtěl Děkuji vám, pane předsedo. Rozpočet pro rok 2019 Evropského parlamentu. Eh, jedná se samozřejmě o, o specifický rok. Objevují se tady nová témata, která musíme zohlednit. Na jedné straně se jedná o Brexit, eh, kterým se budeme zabývat v tomto roce a víme, že víceletý eh, finanční program, tedy stanovení rozpočtu pro příštích sedm let, tak to bude mít eh, dopady. A potom v roce 2019 eh, se budou konat volby do Evropského parlamentu. A z tohoto hlediska samozřejmě je potřeba upravit odpovídajícím způsobem rozpočet. Příprava voleb Eh, tak to je věc, kterou máme v každém volebním období a můžeme se podívat na čísla z minulých let. A tato čísla ukazují, že volby do Evropského parlamentu, eh, co se týče eh, přípravných prací, a je potřeba zapojit občany, aby mohli uplatnit svoje demokratické právo, je to věc obzvláště důležitá a občané musí být proto informováni nejenom o aktivitách parlamentu, ale také o budoucích plánech parlamentu, ale také jaká práva eh, mají občané související s touto volbou a samozřejmě politické strany mají různé eh, představy o budoucnosti demokracie v Evropě, mají tedy své odpovídající představy. Jedná se o to, že potřebujeme komplexní politickou debatu, tak jak abychom mohli občanům ukázat, že chceme společně pracovat v Evropě a tuto spolupráci ještě zlepšit. Těžiště mé zprávy, ještě než eh, pohovořím o obecných věcech, eh, návrh předsednictva je 18,79 eh, a my už jsme předsednictvu sdělili, že červená linie je 20 že parlament eh, nemůže v žádném případě souhlasit eh, s více než 20% eh, pro administrativní náklady. Proto nás velmi těší, že byro tuto červenou linii, kterou jsme vždy měli v minulosti a že to zohlednilo. A příští rok bude volebním rokem a proto je obzvláště důležité, aby výdaje byly co nejvíce omezeny. A Evropský parlament chce být příkladem pro národní parlamenty. A proto e, toto číslo 18,79%, tak to je ten nejmenší podíl za posledních 15 let a myslím si, že je to také e, příklad, jak postupovat. pokud jde o toto omezení, které musí být ale spojeno s efektivitou. A to znamená, že zde eh, v Evropském parlamentu musíme mít efektivitu naší práce vždy ve středobodu jednání. Eh, rozpočet Evropského eh, parlamentu stoupá o 3,9 Eh, tady to je eh, větší počet než 525, eh, jsme tedy v headingu 5. A tady můžeme tedy ještě ušetřit a tedy ten nárůst 3,9 se zdá být vysoký, ale musíme na to nahlížet z aspektu, že máme mimořádné náklady Eh, pro volby, to je 37,3% a, a potom máme 34 eh, milionů eur pro eh, otázky, které souvisí třeba s bezpečnostní a tak dále. Co se týče mimořádných nákladů, tak ty činí 71,6 milionů a my, my víme, že dvě třetiny Eh, rozpočtu Evropského parlamentu jsou svázány s indexem, to se týká odměňování eh, paušálu pro poslance a pro jejich spolupracovníky, potom také se to týká smluv na nájem eh, budov a tady tento obecný rámec musí být také diskutován v tomto ohledu a to souvisí také s dalšími eh, úsporami v parlamentu, kterých eh, chceme eh, docílit. Tyto úspory jsou potřebné a budeme o tomto vést s Birem diskuze. Brexit 8, 8. prosince jsme se dohodli na tom, že rozpočet pro rok 2019 a rok 2020 eh, takže eh, eh, budeme přistupovat k Británii jako ke členu Evropské unie a abychom měli tedy do určité možné míry stabilitu. A co se týče závazků, které se týkají finančních oblastí, tak eh, to se týká všech eh, parametrů Evropského parlamentu a z mého pohledu mě těší, že se eh, budeme rozhodovat v této oblasti. Co se týče Evropského parlamentu, sídla Evropského parlamentu, e, tak tady je spor ohledně sídla, kde bude sídlo Evropského parlamentu, kde by mělo e, být z e, právního hlediska, legislativního hlediska. Sídlo je ve Štrasburku, ale šéfové státu a šéfové vlád se musí rozhodnout na sídlu a samozřejmě tady se jedná o 28 eh, členských států a v budoucnosti to tedy bude 27 eh, členských států a je to tedy eh, výzva jak o tom tedy rozhodnou šéfové států a vlád, pokud je o sídlo Evropského parlamentu. Proto si myslím, že je zajímavé, jak bude rozpočet v tomto ohledu sestaven ehm, protože 1. dubna opustí parlament britští poslanci, ale e, také soudní dvůr opustí e, Britové a jiné instituce, takže ten jejich e, vliv tedy už nebude na 27 členských států a uvidíme, jaké to bude mít dopady na, další, krok, na další kroky. Spojené království už tedy eh, nebude mít eh, hlasovací právo v rozhodujících eh, záležitostech a to je nám samozřejmě líto. Volby v roce 2019 to budou volby bez účasti Spojeného království, čímž Spojené království se vzdaluje od evropské demokracie a nebude součástí demokratické spolupráce. Pro nás je ale přesto důležité, ukázat, poukázat na to, že eh, nám historie ukázala eh, to, že po dvou eh, světových válkách v Evropě umíme žít v míru a že musíme řešit problémy politicky a že si můžeme společně eh, sednout u kávy, můžeme rozumně diskutovat o problémech. Já samozřejmě nesouhlasím se všemi eh, rozhodnutími Evropskému parlamentu, určitě vy to máte eh, podobně, jedná se o mnoho porážek, které jsme zažili, ale jedná se, to je politika. A je důležité, aby naši občané mohli žít v míru a bez násilí a abychom ty velké problémy mohli zvládnout. Proto Eh, ta kampaň činící 33 eh, milionů, tak si myslím, že tato eh, suma není velká, protože se jedná o 500 milionů občanů. A tady to je ta debata, jestli to stojí občany cenu půl, polovinu kávy. My samozřejmě u nás doma v našich politických stranách se snažíme uh, angažovat eh, ohledně eh, otázky eh, prostředků. Samozřejmě ty naše politické strany tak úplně neposkytují ty svoje pracovníky pro evropské volby a proto je to komplikované. A komunikační strategie Evropského parlamentu, pokud jde o informační kanceláře, ale co se týče těch špicen kandidátů, Eh, tak je důležité, aby to, eh, se o tom eh, dozvěděli evropští občané a aby to byly otevřené a svobodné volby. Jedná se o to, že 50% téměř všech poslanců už nebudou kandidovat, nebudou tedy moci být zvoleni, což mm, samozřejmě Eh, souvisí tedy s eh, jejich i asistenty a s jejich eh, stážisty, kteří se na tu situaci musí připravit. Potom, co se týče rozpočtu pro to přechodné období, tak to s tímto souvisí a samozřejmě i Britové si budou moci eh, ponechat tuto část rozpočtu, protože ta práce musí být zajištěna do roku 2020. Potom eh, další důležitá věc, to je otázka bezpečnosti, eh, kybernetická bezpečnost, to je zcela rozhodující kvůli tomu, co se stalo nejenom v Belgii, ale vzhledem k tomu, že stále narůstá násilí, násilné činy, tak samozřejmě budovy, musí být eh, bezpečné, ale zároveň musí k ním být eh, zajištěn eh, přístup. Týká se to také počtu návštěvníků, máme parlamentárium, máme muzeum evropské historie. Chceme tedy, aby to bylo pro návštěvníky atraktivní. A ve Štrasburku máme nyní E, to e, prostředí, e, které by mělo být atraktivnější pro návštěvníky, aby poznali, jak funguje demokracie v Evropě. Je potřeba, aby tyto prostory byly moderní, což tedy vítáme, protože tak můžeme občanům dobře vysvětlit, jak poslanci pracují a jak se a je důležité, aby s, aby prostě školy, podniky viděly, jak to funguje a je důležité, že eh, většinou eh, se třeba zúčastní eh, práce pouze jeden komisař z 28 komisařů, potom je tam, když třeba někdo přijde, tak vidí, že tam je pouze jeden poslanec, který se zabývá tou tematikou a je důležité, aby tedy byla vidět činnost eh, všech výborů, všech poslanců. A tyto eh, věci jsou pro nás důležité tedy v případě návštěv. Potom, co se týče akčního plánu pro kybernetickou bezpečnost, tak eh, tam je důležité, abychom zajistili bezpečnost komunikací. To je velmi důležité. Všichni víme, že je důležité se mít dobrou komunikaci s veřejností. Máme před sebou 800 eh, trialogů v tomto legislativním období, potom eh, zvláštní výbory, které by se staly stálými a proto bych chtěl požádat kolegy a kolegyně, aby eh, pokud jde o zvláštní výbory, tak aby si uvědomili, že co nejvíce nákladů se mohlo Eh, provést zde v parlamentu, protože samozřejmě jsou k tomu ještě náklady na tlumočení a jiné náklady, které souvisí s prací eh, zvláštních eh, výborů. A samozřejmě potom mm, přicházíme o personál a já navrhuji, abychom ty Eh, prostřednictvím konference předsedů, abychom rozhodli eh, pro zvláštní výbory, co bude kompetence a potom během té běžné práci jsme měli eh, ten kompetentní výbor, který by byl zahrnut do práce a potom, aby se toto probíralo v rámci běžné práce, čímž bychom ušetřili mnoho Eh, nákladů a i když k tomu není legislativa, tak by určitě bylo rozumné zefektivnit tato opatření. A potom eh, další bod, to, jsou naše eh, budovy. Monika Holmajer už k tomu podala zprávu, třeba budova Adenauer v Lucembursku, takže v roce 2018 by měla být eh, hotová ta, mm, to západní křídlo a uvidíme, zdali v roce 2019 toto západní křídlo bude hotové. Eh, pokud je o financování budovy KAT, eh, tak je potřeba, aby všechno bylo transparentní. My budeme mít podrobné dokumenty, které dostaneme od Byra a potom, že eh, musíme zjistit, jaké, o jaké částky se jedná, které potřebujeme pro dokončení budovy KAT. A zde mm, musíme posoudit, eh, jaké rozpočtové dopady to bude mít. Eh, co se týče eh, diskuze k plénu, k hemicyklu eh, ve Štrasburgu, ve Štrasburgu, ale i tady v Bruselu, tak tam v obou hemicyklech se opravily střechy. Tam jsme viděli ty šokující fotografie, kdy se tam zřítila, zřítil strop Naštěstí to bylo v létě, eh, protože jinak by šlo opravdu o katastrofu. A eh, takže důležitá je tedy otázka bezpečnosti budov. Tady existují uh, věci, které se týkají budovy, je potřeba tomu věnovat náležitou péči. Je důležitá bezpečnost návštěvníků, zaměstnanců a poslanců, to by měla uh, být priorita. E, proto e, plánování budov je pro nás velmi důležité nejenom e, rekonstrukce v krátkodobém horizontu, ale také údržba. V minulosti došlo ke změně struktury v práci na úpravách a je to důležité i pro kolegy, pro spolupracovníky poslanců, aby měli eh, příjemná pracoviště a aby eh, dobře se v nich tedy eh, pracovalo. Máme o dvě kanceláře více v Bruselu, jedna plus jedna ve Štrasburku. Já si myslím, že vybavení kanceláří bude důležité pro další volební období, protože přijdou eh, noví poslanci, kteří eh, budou mít eh, samozřejmě vysoké požadavky na informační a komunikační technologie. Takže je důležité, abychom tady třeba neměli zásuv, je důležité, abychom tady měli dobré zásuvky, pokud jde také o kvalitu internetu, aby to tady bylo, jak si představujeme. Jsou tady tomu tedy eh, početné záležitosti. Co se týče eh, opatření eh, pro budovy. Potom tedy ještě bych, se, bych chtěl pohovořit o paušálech. My bychom si chtěli zachovat náš status, ale... A potom chceme, aby se snížila také administrativní zátěž a to, že musíme pořád vyplňovat Eh, plno eh, papíru a je důležité, abychom měli dostatek času na naše vlastní aktivity. Dokážu si tedy představit, že zde eh, bychom tu práci mohli zjednodušit. Co se týče 50 devíti míst a jejich úspor. Eh, my jsme dosáhli jednoho eh, procenta, za pět let eh, je potřeba dosáhnout pět procent. To jsme dosáhli a myslíme si, že i v členských státech by se mohli rozmyslet, jak lépe pracovat efektivněji. A co se týče časového plánu, tak do 14. března předložíme pozměňovací návrhy a 22. března budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a těším se na připomínky od kolegů a kolegyň. A cílem je tedy, jak pracovat efektivněji a rovněž je důležité, jak budeme vystupovat vůči veřejnosti, aby toto bylo co nejoptimálnější. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur le rapporteur, pour la présentation de... Děkuji vám. Um za představení návrhu, že by měl být návrh pro 2019, to bude mimořádný rok, jak jste správně potrl, protože se eh, eh, odehrají volby, bude se obměňovat tedy složení parlamentu. Já vám mnohokrát děkuji za veškerá vysvětlení a nyní bych požádal stínové zpravodaje, paní Gardezevel. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla říct několik připomínek a také vyjádřit stížnost. A eh, pan Rybik a ostatní stínoví zpravodajové eh, pracují, aniž bychom měli oficiální informace ohledně toho, co schválí byro vzhledem k těm lhoutám, které tady jsou, tak oficiálně jsme pouze dostali ústně informaci minulý týden a já si nemyslím, že takto se pracuje eh, seriózně. A mnozí eh, musíme eh, posoudit zprávu pana Rybika, Rybiga, ale na základě prostě našich mm, politických znalostí trošku vaříme z vody. Eh, pan eh, Rybik o tom hovořil, stejně jako eh, všechny rozpočty na konci mandátu jsou specifické rozpočty, mají zvláštní výdaje, které souvisí s volební kampaní a také se změnou Eh, volební období odchází poslanci a jejich týmy a musíme počítat se specifickými rozpočtovými položkami. Tomu tak bylo vždycky. Je pravda, že v minulosti jsme museli investovat značné prostředky do bezpečnosti. Tento parlament a tento výbor to odsouhlasil a budeme to dále financovat. Eh, rovněž o tom hovořil pan eh, Rybik a je to v jeho návrhu zprávy. Tento výbor Eh, se vždy snažil udržet eh, výdaje pod kontrolou a vždy jsme se snažili, aby výdaje, které souvisí s běžnou eh, činností, když tedy ponecháme stranou ty mimořádné náklady, tak jsme se snažili o to, aby ten nárůst odpovídal inflaci a musíme Eh, najít eh, napříč eh, politickými složkami položky, tak aby tento nárůst odpovídal inflaci. Potom tady máme stále se nově objevující problém a to je, že byro přijímá rozhodnutí, které mají rozpočtové důsledky, ale výbor to neschválil, ani se nesúčastnil rozhodování. Třeba se rozhodlo, že ve Štrasburku se změní kanceláře, že je potřeba zvětšit eh, prostory, také eh, se objevily návrhy, že je potřeba zrekonstruovat restaurace ale to jsou věci, které my jsme neschválili. Můžeme s tím souhlasit nebo ne, ale protože ta rozhodnutí už padla, tak to nás nutí k tomu, že to musíme dát do rozpočtu Evropského parlamentu. A to je tady ten nesoulad kterého jsme byli svědkem a chtěli jsme to vyjasnit protože eh, my máme eh, společné pravomoce v rozhodování, ale nakonec ta rozpočtová odpovědnost je na našem výboru a tedy v konečném důsledku na Evropském parlamentu. Aniž bychom disponovali informacemi, jak jsem řekla, tak mohu zatím říci, že předložíme návrhy k mnoha bodům, jedno téma, které bylo celkem polemické v tomto výboru a snažili jsme se na tom eh, pracovat v minulosti, to jsou ty obecné výdaje. Tam vzhledem k tomu, že eh, nemáme nový eh, návrh ze strany Byra, Předpokládáme, že na tom se pracuje, ale my jsme se dohodli na odstavci, kde se velmi dobře odrážel většinový návrh tohoto parlamentu a budeme v tímto směrem pracovat. Také předložíme návrh k eh, proplacení eh, nákladů z misí pro asistenty, protože v roce 2018 jsme přišli z návrhy, aby asistenti dostávali eh, stejné proplacené náhrady jako zaměstnanci parlamentu, tak přesto, že to bylo schváleno, tak to zatím ještě nefunguje s tou výmluvou nebo na základě toho, eh, že eh, náklady pro asistenty už eh, byly distribuovány, že tam není prostor, ale protože nyní vyjednáváme o rozpočtu pro příští mandát, tak by bylo určitě logické ty podmínky vyrovnat a mandát už zahájit s těmito věcmi. Potom, co se týče nákladů pro parlamentní pomoc, podporu, tak eh, tady eh, se hovoří o eh, vhodném nárůstu, pokud je o parlamentní asistenci a mohu říci, že socialisté už jsme upozornili, že souhlasíme s nárůstem na začátku mandátu za určitých podmínek, ale že <clears throat> jsme dospěli k názoru, že v případě, že budou ty eh, podmínky budou zachovány, takže dosáhneme dostatečného objemu, abychom měli eh, tedy eh, osoby, které budou pracovat v parlamentu a budou mít přiměřené platy. Potom podmínky pro stážisty. Další téma, eh, protože ve skupině pro mladé, kde eh, předseda a já jsme členy, tam jsme prostudovali podmínky pro stážisty v Evropském parlamentu a musím říci, že ty eh, podmínky rozhodně nejsou žádoucí. My jsme provedli malý průzkum a ukázalo se, že mm, to je kolem dva, že pouze 20 stážistů eh, pobírá 1000 eur měsíčně. A my jsme dospěli eh, k závěru, že všichni stážisti, kteří budou najati v kancelářích parlamentu pro politické strany a pro zprávu, takže mají mít důstojný plat, eh, aby se to vyrovnalo se s, typ, mm, s tou stáží, kterou dostávají v komisi. Musí mít e, také e, vzdělávací plán a jiné podmínky, protože samozřejmě, když máte stáž, tak o tom to je. A my, protože e, my jsme veřejní činitele a my žádáme od soukromých firm, aby nezneužívali stážisty, no tak my musíme uh, být příkladem v Evropském parlamentu a měli bychom eh, požádat byro, aby se změnila pravidla a aby eh, tito stážisté měli minimální podmínky ve svých eh, smlouvách a to je vše, co vám mohu říci z naší strany, budeme dále pracovat. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Komelovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodaji, protože co říkal, nebylo jenom obsáhlé, ale poskytovalo to dostatek detailů, které potřebujeme. Navážu také na kolegyni Kardia Zabal. Teď je opravdu potřeba, abychom měli konkrétní čísla, abychom tady na to, o tom mohli fundovaně diskutovat. V zásadě ale mohu říci, že ty hlavní linie, které eh, pan zpravodaj předložil, jsou v pořádku. Myslím si, že je tedy správné, abychom nyní eh, plánovali, tedy počítali s tím, že budeme mít 751 poslanců je jasné, že eh, až, skonč, až dokonáme Brexit, tak těch poslanců bude méně než dnes, ale je potřeba, abychom velmi transparentně řekli, jakým procesem to projde. Eh, nemůže nám potom někdo vyčítat, že jsme si vytvořili třeba nějakou rezervu, kterou potom používáme na nějaké jiné výdaje. Takže to, co odpadne, eh, tedy účetně, díky tomu, že budeme mít méně poslanců, to se do toho musí započítat. No, tak já si myslím, že je obrovsky důležité, jak už zaznělo, abychom byli schopni dostat novým výzvám. A to platí tedy proto, že potřebujeme kvalifikované zaměstnanci, ale také nabízet eh, kvalifikovaná eh, pracovní místa, která třeba eh, do posud neexistovala. Žijeme ve světě, který je stále více virtuálním, na to musíme reagovat. v dnešní době bychom tedy všichni měli v týmu mít aspoň jednu nebo dvě osoby, které eh, se eh, tedy jsou, jsou schopni zacházet dobře s informačními technologiemi a potřebují k tomu mít také eh, vybavení ehm, v některých kancelářích teď je potřeba třeba třech um, nějakých počítačových obrazovek. Dřív to, dřív to tak prostě nebylo. Na to se teď musíme znovu um, nastavit. Um, a e, Kromě toho je potřeba, abychom nabídli našim e, zaměstnancům pracovní podmínky, které e, naplňují taky zdravotní požadavky. Tohle to jsou všechno důležité věci, které, o kterých se musíme pobavit. A ještě jednu věc chci doplnit, která nám jistě všem leží na srdci. A to je tedy odstraňování byrokracie. Často o tom hovoříme, ale měli bychom to brát vážně na druhou stranu. Eh, samozřejmě odstraňování eh, eh, byrokracie taky potom znamená, má to jasný dopad i třeba na vybírání daní a podobně. Když se snažíme tedy definovat příliš mnoho detailů, může to být potom příliš komplikované, pokud máme třeba přílišně položky a tak dále. Já mám eh, prostě pocit, že eh, každý rok je těžší naplňovat tyto podmínky, které jsou definovány a potom vlastně je to eh, lineárně poměřováno tím, zda třeba i ta loga jsou ve správné velikosti. To všechno můžeme udělat, dobrá. A mezi tím už se požaduje, abychom měli vyhlídky na to, kolik třeba smluv poskytneme nějakému splovnímu partnerovi a v jakém objemu. Protože od nějakých objemů už potom se musí dělat tendry. Mm, ono v zásadě to všechno v pořádku, ale člověk často vůbec neví, když uzavírá smlouvu, jestli s touhletou firmou ještě jednou bude v kontaktu či nikoli. Eh, tyhle věci, které prostě přílišně komplikují eh, eh, všem život, aniž by tedy zlepšili výsledek, tak ty bychom určitě měli v rámci odstraňování byrokracie tedy odstranit. Děkuji. Merci. Děkuji. Jsme v každém případě spokojeni, že jakožto Zákonodárci zkoumají také své svědomí. Nevždy se nám to totiž podaří, když jsme zavaleni pozměňovacími návrhy, tak možná nedohlédneme na složitost veškerých pravidel. Někdy eh, eh, jsme také sami aktivátory té složitosti, ačkoliv vše s dobrými ústmysly. mysli a samozřejmě právní předpisy sami o sobě složité jsou a e, to je jasné v každém případě. Děkujeme, pane Kolme. Pane Ali, prosím. Děkuji Děkuji. Vážení kolegové, já bych nejprve také rád poděkoval panu Rybekovi za jeho obsáhlou zprávu. V této zprávě můžeme přistupovat odlišnými způsoby, buď populisticky nebo realisticky. A on k tomu přistupuje realisticky a to vítám. Nezapomínejme na to, že jsme zde legislativní, tedy zákonodárce. Musíme rozlišovat mezi legislativní pravomocí a exekutivní výkonnou pravomocí. Tato zpráva tedy spadá do rámce Evropského parlamentu pro příští rok do rozpočtového rámce Evropského parlamentu. A vlastně ta, to platí tedy i pro předkládaná čísla v této zprávě. Zpráva poskytuje dostatek informací, které se týkají e, zásadních událostí v roce 2019. Mm, jak už zaznělo, čekáme evropské volby a také dokončení Brexitu. Kromě toho do toho jsou e, zapracovány finance parlamentu. Většina e, rozpočtu Evropského parlamentu jsou výdaje, které e, vychází tedy z indexování, vychází to také z předpokládaného růstu Evropské unie a vztahuje se to na inflaci. Navrhovaný rozpočet má nejnižší podíl okruhu 5 od začátku víceletého finančního rámce Eh, udržitelně zůstává pod 30% eh, celkových administrativních nákladů Unie. Navrhovaný rozpočet, eh, který se zvyšuje o 3,9% ve srovnání s tímto rokem, to je ospravedlněno ve zprávě. Můžeme také zvážit ještě jednu věc, a sice, když srovnáme výroční růst rozpočtu pro Evropský parlament za posledních pět let s okruhem pět tak vlastně ten Evropský parlament vyžaduje výrazně méně. My chceme po, posílit dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, zejména tedy v kontextu transparentnosti, lepšího eh, chápání role legislativního procesu ze strany evropských občanů. A máme taky na paměti eh, nadcházející evropské volby. Ehm, rozpočtování vycházející z výkonu je velmi důležité, abychom zlepšili efektivitu, účinnost a celkové výsledky ehm, práce personálu, zejména tedy co se týče do, tomu, abychom mohli dostat výzvám budoucích let. Eli. Děkuji, Pneli. A slovo má pan Taran. Thank you, Mr. President. Děkuji. Děkuji také panu Rubigovi za to, že e, se věnoval rozpočtování za nás a všechny je opravdu potěšením s ním e, na tomto základě spolupracovat. Tři rychlé připomínky. O některých věcech, které tedy hrají roli před evropskými volbami, které jsou důležité pro evropské instituce. dá se očekávat, že některé politické síly to budou kritizovat. Já si myslím, že se určitě musíme zamyslet nad tím, jaký dopad bude mít na parlament Brexit. Tady nám nejde pouze o to, že přijdeme o dobré britské kolegy pro řadu politických skupin, Ale co třeba angličtina? To přece může být trošku problém. Může to dokonce vést pro, k problémům na generálním ředitelství pro mm, překlady a tlumočení. E, můžeme se rozhodnout, že tedy angličtinu e, budeme i nadále používat jako, e, jako jazyk, ale v některých výborech v podstatě už nebude zastoupena. Potom zpravodaj eh, také hovořil o synergiích mezi Evropským parlamentem, eh, výborem regionu, sociálním a hospodářským výborem. Těchto synergií můžeme dosáhnout eh, v řadě oblastí a služeb. Mm ještě se potom vrátím k tomu tématu, které teď si nadnes během eh, tajné eh, schůze eh, za zavřenými dveřmi, ale tady vlastně mě jde o důchodové fondy a tady bychom se opravdu měli podívat na technické a právní aspekty. A jaký, jaké dopady to má na rozpočet? protože co se týče těch eh, konkrétních částek, částek tak to eh, není tak velký problém, ale možná je problémem spíše, jak eh, postupovali předchozí, řekněme, generace poslanců. I vzhledem k tomu, že přicházejí volby. Děkuji mnohokrát, to je v tuto chvíli vše. Merci, monsieur Tarant. Děkuji vám, pane Tarante. A nyní Marko Cany, prosím. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za tento návrh. Eh, já mám několik eh, připomínek, eh, potom budeme pracovat všichni společně se stínovými zpravodaji. Co se týče pracovní metody, tak souhlasím s paní Gardia Zabal Eh, že nemáme dokumenty. Je to věc eh, velmi komplikovaná z politického hlediska, ale i z odborného hlediska. A pracovat bez dokumentů je komplikované, obzvláště pro tak malou skupinu, jako je moje, protože my nemáme ani přímý přístup eh, do byra, protože my tam nemáme žádného zástupce. Proto doufáme, že předseda či zpravodaj budou eh, moci dosáhnout toho, abychom měli dokumenty, které potřebujeme. A nyní pohovořím o rozpočtu obecně. Rozpočet se zakládá na Evropském parlamentu, eh, který má 751 poslanců. A zatím ještě nevíme, jak to bude vypadat v roce 2019 po Brexitu. To rozhodne rada. Zatím máme návrh, eh, myslím, z výboru AFKO, podle kterého počet pro příští legislativní období by činil 705. Takže máme čísla, která se zakládají na parlamentu, který má 751 poslanců, ale pravděpodobně v roce 2019 ten počet bude nižší eh, my počítáme s nárůstem o 3,9 v porovnání s rokem 2018. A já bych tedy chtěl vědět, co chceme udělat v případě, že se sníží počet poslanců, protože samozřejmě nárůst v tom eh, stejném perimetru je totožný. Budeme-li mít 751 poslanců a ne 705. A potom vy jste tady rovněž eh, ukázal eh, srovnání mezi americkým kongresem a mezi Evropským parlamentem. Eh, přijde mi, že to není úplně šťastné, protože jsou to dvě různé instituce a mají různé pravomoci. Kdo byl v americkém kongresu, tak to ví. Já bych se vyhnul tomuto srovnání, protože podle mého názoru to nemá žádný solidní základ. Co se týče stážistů, souhlasím s tím, co řekla kolegyně. My, jakožto zástupci občanů, musíme podpořit ty, kteří pro nás pracují. A kdo si musí tady platit jídlo a ubytování v Bruselu? A Nelíbí se nám tyto údaje o stážistech. Je dobré, abychom tady měli nějakou minimální mzdu pro ty, kdo pro nás pracují. Myslím si, že bychom určitě měli zasáhnout. Máme řád v ruce a tak, aby lidé, kteří pro nás pracují, tak aby dostávali důstojnou mzdu. Co se týče mimořádných výdajů, tak eh, často se říká, že rok volebního roku je zvláštním rozpočtem. Já s tím úplně nesouhlasím. Evropský parlament se liší od národních parlamentů a volby se konají každých pět let. Hovořit tedy o zvláštních výdajích, když máme rozpočet na volební rok, tak tím vlastně podkopáváme naši schopnost pracovat ve výboru pro rozpočet, protože my bychom měli být schopni připravit rozpočty předem pro volební roky. A v rozpočtu minulého roku už jsme dali k dispozici určité prostředky pro volební kampaň v roce 2019. Proto bych si přál, aby se Eh, lépe definovali mimořádné výdaje. Ano, máme Brexit a okolnosti jsou mimořádné, ale pravděpodobně eh, bychom eh, si to mohli lépe připravit a plánovat během celého období. Přečetl jsem si dokument generálního tajemníka Byra o těchto výdajích a opakuji, moje obavy a žádám, aby výdaje, které jsou určené na volební kampaň, tak aby se jednalo o neutrální výdaje. A co tím chci říci? Cílem těchto výdajů je, aby občané pochopili, jak funguje Evropský parlament a čím přispíváme. Ale to, co jsem si eh, přečetl, tak mě znepokojuje, protože se zdá, že výdaje poslouží k podpoře těch eh, eh, politických stran, které se zaměřují více na evropské směřování, ale musíme se podívat na to, aby tyto výdaje byly neutrální a aby z toho nemohly těžit pouze určité strany. Přeto je úloha Evropského parlamentu aby lidé pochopili, jak eh, fungují evropské instituce a tak, aby občané pochopili, že existují určité vady, které je potřeba napravit, ale neměli bychom zasahovat do politické rozpravy o evropských volbách. A nyní závěrem k nemovitostem. Zde si myslím, že je také prostor pro zlepšení. Já jsem byl dříve eh, poradcem pro fondy pro nemovitosti a já jakožto profesionál, kdybych měl posoudit eh, nemovitostní politiku v parlamentu a investice do kanceláří a reprezentačních prostor, tak musím říci, že já bych eh, pochyboval o tom, zda má smysl investovat. Například to, že reprezentační eh, kancelář v Paříži, tedy tam, kde je to zastoupení, Eh, takže je to na jedné z nejluxusnějších tříd v Paříži. Tak eh, já mm, nevím, zda je rozumné takto vynakládat prostředky. Nevím, jestli ty prostředky budou vynaloženy správně s ohledem na úlohu, eh, kterou má kancelář pro zastoupení Evropské unie. A možná bychom měli věnovat eh, prostředky eh, pro věci, se kterými všemi souhlasíme, tedy třeba ten důstojný plat pro stážisty nebo vyrovnání eh, podmínek zaměstnanců politických skupin. Tak na to se zaměřím během našich schůzí. Děkuji mnohokrát, Zení. Děkujeme za vystoupení ze stínového zpravodaje a nyní dáme ještě eh, slovo kolegům, kteří chtějí hovořit. Pan Manka, prosím. Někdo, kdo tedy je propojením mezi právě kanceláří. Eh, Chcem sa poďakovať Pavlovi Rubigovi naozaj za výbornú prácu a Děkuji Pavlovi Rubigovi za výbornou práci a chci se připojit také Gajder, která kritizovala situaci z hlediska podkladu. Samozřejmě nemůžeme jenom vařit z vody, je důležité mít podklady a v tomto smyslu musíme systém zlepšit. Pane předsedo, já mám několik připomínek. Začnu systémovým problémem, který už řešíme několik let. Eh, už v Dubnu před, několika, před dvěma lety tento výbor odsouhlasil a také velkou většinou odsouhlasil plenární zasedání fakt, že jednou za pět let tento parlament nebude jenom provádět indexaci, ale bude řešit rozpočet tak, aby se pracoval s aktuálními potřebami. Protože když například klademe otázky pro komisi, tak nám to v roce 2015 stalo 10 milionů euro, pak jsme udělali opatření pak a kleslo to na 5 milionů. Snížili jsme to na polovinu, ale pak stále se ta částka indexuje a možná ji ani nepotřebujeme. A pak bychom zjistili, že máme třeba takto naindexováno 70 milionů euro navíc, než potřebujeme, ale zjistí se to až na konci roku. Kdybychom to věděli hned, můžeme od zača- na začátku tyto peníze použít na splátky budova, a můžeme ušetřit miliony na úrocích. Eh, po které by jinak nebyly potřebné, kdybychom dělali rozpočet dobře. Co tedy eh, dělat, když parlament řekl, že poprvé se bude vytvářet rozpočet na rok 2018 takto a přesto se tak nepostupovalo a parlament opakovaně svými usneseními žádal, aby se takto postupovalo, ale neučinilo se to. Je to trochu demotivující, když něco odsouhlasíme, pak se podle toho nejedná, proč se tedy vůbec snažit o nějaká usnesení. To je jedna věc. A Další věc. Hovořili jsme tady o eh, informačních kancelářích, parlamentáriích, předsednictvu a ta je skutečně na místě, aby v metropolích jako Paříž, Řím a dalších eh, parlamentárium bylo nebo bylo nějaké zastoupení komise, aby to bylo pevné a eh, také protože to také získá lidi pro prezentaci Evropy. Ale v menších zemích by možná stálo za to, aby eh, existovala mobilní parlamentária, která by se třeba v nějakém okresním městě eh, vystavila, tak aby to mohli žáci a studenti navštívit, poučit se o Evropě a pak by se to parlamentárium přesunulo do jiného místa. Já jsem požádal předsedu Tajanyho, abychom náklady na tento mobilní systém analyzovali eh, pan předseda Tajany se zavázal, že tak učiní a možná se takový projekt objeví během roku u nás na stole. A pak ještě další věc. Původně jsem měl být stínovým zpravodem pro rozpočet, ale musel jsem se této úlohy vzdát a vysvětlím vám důvod. Eh, máme případy obtěžování, které řešíme v Evropském parlamentu a někdy tady eh, jsme až do 22 hodin a slyšíme eh, výpovědi svědků. Je, jsou jich desítky a my jsme pouze amatéři. Může se tedy stát, že mu, pokud vše řádně neproskoumáme, nemáme zprávy o odborníků o tom, co se stalo a v jakých souvislostech. A teprve pak bychom mohli rozhodnout. Pokud ale tyto odborníky nemáme, můžeme se dopustit chyby. A tyto odborníky skutečně potřebujeme. Na dalším zasedání předsednictva budeme hovořit o dokumentě k obtěžování a budeme aktualizovat plány do budoucna. Ale přijdeme tedy k závěru, že tyto odborníky v Evropském parlamentu musíme zaměstnat, včetně mediátorů. Komise, komise má 37 mediátorů. A to je opravdu nutné. A pak lidi, kteří zkoumají tyto případy já nemohu každý den sedět a vyslíchat svědky, proto jsem do parlamentu nepřišel. Chcem se, ro, chci se rozhodnout správně, ale není možné, aby takto rozhodovali amatéři. To musí dělat uh, odborníci. Právě proto jsem se vzdal možnosti fungovat jako stínový zpravodaj. To totiž nelze skloubit, pokud proběhlo 13 dialogů během listopadu a prosince, pak jsem měl výsledky svědku. Nebylo možné být tedy na několika místech najednou. A před deseti lety bylo 126 eh, takových jednání, ale to vůbec skloubit nelze. Proto bych rád Eh, aby Evropský parlament vzal v úvahu, že bude nutné takové odborníky skutečně najmout a zaměstnat, abychom pracovali seriózně, abychom se pouze nevyjadřovali v médiích. A ještě poznámka. Eh, také jsme hovořili eh, k problematice angličtiny. Já jsem od začátku byl přesvědčen, že Britové neodejdou. Je to samozřejmě těžké a e, k tomuto kroku se chystají. Na dru- za druhé však angličtina tady zůstane, i když e, Briti odejdou, e, tak nemůže vzniknout nějaký kocourkov. Angličtina zůstane samozřejmě, o tom není pochyb. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Slovo má Monika Holmejer. Um, Pane předsedo, já mm, eh, bych eh, vlastně v návaznosti na to téma těch budov eh, chtěla říci, že jsme měli krátký rozhovor s, s odpovědnými osobami. Chtěli jsme také obdržet informace včas, aby se to samozřejmě dalo zaplánovat do rozpočtu. Ono, je to určitě velmi důležité i pro našeho pana předsedu, aby to všechno takhle včasně proběhlo a mm, my tedy, já si myslím, že um, určitě to bude postupovat dobře ku předu. Ještě k těm stážistům. Vážený kolego, eh, Zany budeme muset rozlišovat, zase přijde stážista třeba na čtyři týdny, eh, v podstatě se tady vůbec nevyzná, v podstatě spíše potřebuje, aby její asistenti tady prováděli a podporovali. V podstatě jaksi nepřináší vlastní přínos nebo nějaký jenom pouze malý přínos. Pak naopak máme stážisti, kte, stážisty, kteří přijdou třeba na půl rok a z těch se stávají v podstatě de facto asistenti. A to si myslím, že v tu chvíli budeme muset hovořit o tom, jak je zaplatit, protože máme různé typy stáží e, i zde v parlamentu. A pak máme ještě e, další výjimky, které musíme zvážit. To jsou e, třeba takoví, kteří sem přijdou v rámci nějaké třeba právnické výměny, v rámci tedy svého právnického vzdělávání a už dostanou nějaký grant ve své zemi původu. Takže potom není potřeba, abychom jim ještě platili Mm, my nebo je možné jim třeba něco málo zaplatit, ale určitě je potřeba rozlišovat eh, mezi těmito případy. Eh, to využívání tedy mladých lidí, kteří tady pracují třeba dva roky jako stážisti a eh, které, kteří v podstatě vůbec nejsou nějak finančně ohodnoceni, to je něco, čemu se opravdu musíme věnovat i na našem výboru a musíme tedy nalézt řešení. je n'en vois pas. Tak eh, samozřejmě situace stážistů je jistě téma, které bychom mohli ještě vysvětlit a celé jistě musíme rozlišovat ty eh, stážisty, kteří přijedou v rámci svých studií Ehm, aby se seznámili s Unii. Ti nejsou spolupracovníky. Na druhou stranu jsou tady i ti, kteří pracují a opravdu jsou spolupracovníky a ti si zaslouží nějakou eh, odměnu. A pak jsou samozřejmě také ti, kteří pracují jakožto ehm, eh, asistenti a eh, jak se to dotýká naší etiky, potřebujeme nějak Eh, vždycky mít jasná pravidla. Eh, samozřejmě už existuje tady spousta pravidel, ale uvažujeme také o etice. Eh, nemůžeme spoléhat na svědomí každého poslance s tím, že ten by měl případně ohodnotit stážistu za práci, kterou pro něj odvedl, protože pokud to nějak paušálně budeme regulovat, tak to ještě zvýší komplexitu, složitost během Eh, trialogu. Vím, že se to znásobilo i během eh, trialogu je vidět, že dokonce sekretariat komise je hypermobilizovaný a je stále mobilizovanější a pane zpravodaj, měl byste tedy zvážit i tuto stu- situaci v sekretariátu, v administrativních týmech komise a i v administrativních týmech jednotlivých výborů, protože eh, ono je snaží se zaměřit na asistenty, protože je známe a podobně, ale nezapomínejme také na to, eh, jak dobře má fungovat sekretariat každého výboru eh, a s tím, že se znásobí počty jednání, trialogu a podobně, a to se týká i rozpočtového výboru, ale to je pak velmi složitá situace. Proto si myslím, že bychom měli opravdu věnovat pozornost, pokud je tam částka 3,9, tak eh, Paul Rubik nám to vysvětlil, ale ve chvíli voleb připravte se na to, připravte si nějaký plán B eh, protože ti, kteří eh, hájí Evropu, budou také chtít říci, že můžeme eh, hodně komunikovat, ale právě tyto otázky jsou v jádru celé debaty. Eh, a pokud tu částku 3,9 trošinku snížíme na 3,8, tak by to možná stálo za to, ale k tomu dám slovo ještě Polu Rybigovi, aby to celé uzavřel, protože pak proběhne ještě jedna část jednání in kamera. A já bych ještě Eh, rád eh, sdělil, že budu sdělovat informace od vás na předsednictvu, protože my jsme tady, eh, když někdo říkal, že nemůžeme diskutovat, pokud nemáme dokument. Já jsem, já v tomto smyslu napíšu dopis generálnímu tajemníkovi a e, kolega Pol napíše sa e, podpůrný dopis e, a také pan Sasol. Nyní má slovo Paul Rubik. Eh, hmm, já bych srdečně rád poděkoval kolegům, sekretariátu, všem za podporu, protože rozprava o rozpočtu na následujících několik let ta bude určitě, eh, ta půjde do hloubky. Já jsem taky k dispozici pro eh, eh, osobní rozhovory. Tady vlastně jsem poskytl pouze jakýsi přehled rozpočtu pro Evropský parlament. Ale víme, že tento rozpočet zabíhá do celé řady detailů. A proto všechny věci, které zde nadnesli kolegové a kolegyně, jsou pro nás velmi důležité. A prosím, eh, předložme taky pozměňovací návrhy v tom smyslu, aby se tam projevila všechna ta témata, která tady zazněla, abychom to mohli potom taky prohlasovat. Mm, taky eh, proto nastavíme mm, tedy příslušnou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ono je taky eh, rozdíl, eh, zda někdo pochází z velké eh, země s velkým počtem tedy obyvatel, anebo z nějaké malé země, protože já na vlastním případě vidím, že já zodpovídám za čtyři výbory, a potom ti, kteří pro mě pracují, samozřejmě mají také tuto pracovní zátěž za čtyři výbory. Um, I když samozřejmě v těch sekretariátech je eh, velká specializace, tak i zde, řekněme, máme určitý nedostatek pracovníků, protože v dnešní době eh, pracujeme na řadě témat a nemáme tolik personálu, který nám s nimi pomáhá. Takže já tady eh, opravdu děkuji všem svým asistentům, asistentkám a také personálu této sněmovny za to, že mi takto vše pomohli. Est-ce qu'on n'a pas trop de commissions Ehm, promiňte, že vás vyrušuji, ale nemáme příliš těch výborů. Já, já mám ano, máme celkově 20 výborů. Když potom pocházíte ze země, která je zastoupena pěti, šesti poslanci, tak samozřejmě máte problém v tom, že eh, všechna ta témata, která se nějakým způsobem eh, prolínají těmi výbory, musíte se nějakým způsobem specializovat je potom v podstatě nemožné eh, to celkové dění sledovat detailně. Každopádně děkuji všem, kteří mi to přesto eh, pomohli, abych na tomto tématu takto pracoval. A myslím si, že eh, opravdu jsme byli vybaveni taky dobrou, dobrými vědomostními základy, takže děkuji všem. Děkuji vám, pane zpravodaj la séquence qui était publique. Část jednání, která byla veřejná, tím pádem končí, přeruším jednání, ukončím tuto část a za tři minuty se sejdeme in kamera.